Tím se dostáváme k dalšímu bodu, to je návrh pořadu jednání, který jste dostali v poslední verzi. Ten byl přijat na konferenci předsedů ve čtvrtek 4.3.2010 podle článku 137.